Drazí kolegové, navrhuji, abychom se vrátili k našemu jednání. Dostáváme se k bodu 11. Budeme mít první výměnu názorů s panem Mikem Volej, který je předsedou výboru pro zaměstnanost. Pane předsedo, tuto odpovědnost vykonáváte od začátku roku. Já jsem velice ráda, že vás mohu přivítat na tomto výboru. A to na základě toho, co by mělo být pravidelnou výměnou s předsedou MKO. V takovémto duchu jsme také přivítali vašeho předchůdce Bruno Koke minulý rok. A ve stejném duchu jsme měli minulý rok také výměnu s vaším partnerem v rámci výboru pro sociální ochranu. Předtím, než vám dám slovo, chtěla bych říci, že je to tak trochu nový postup, který jsme iniciovali. Členové nejsou nezbytně obeznámeni dopodrobná s úlohou tohoto výboru. Přesto o něm víme, že to je ten vlastně správný nástroj, který se týká návrhu komise, které jsou připravovány předtím, než jsou projednávány ministry. Jedná se o orgán, který je ve službách rady, pravý, rady Eh, v rámci kterého členské státy eh, připravují svoje příspěvky ze strany národních expertů. Možná by bylo dobré, kdybyste nám eh, řekl něco o vaší trajektorii a potom by bylo vhodné, kdybyste nám popsal stav jednání Mko. V současnosti tento parlament se výrazně zabývá vyjednáváním balíčku ohledně zprávy ekonomických záležitostí, k tomu jsme vydali stanovisko, ale vím, že je mnoho dalších témat, kterými se zabýváte. Byla bych ráda, kdybyste se zmínil o tom, čím se v jednání zabýváte a jakým způsobem by to mohlo osvětlit také naše práce. Máte slovo, pane předsedo. Um, Děkuji. Paní předsedkyně, a dovolte mi vyjádřit naději, že se to stane součástí dlouhodobého procesu. Zatím mohu říci, že poprv, naše první setkání bylo 1. února, ale od té doby už uplynul nějaký čas, zase jako by to bylo bylo mnohem delší doba, než to byla. Měli jsme výroční eh, zprávu růstu a eh, společnou zprávu o zaměstnanosti předtím, než ji eh, přijala Rada pro zaměstnanost a sociální politiku. To vychází ze článku 184 smlouvy. Máme právo to měnit. A pak následně tu byla práce pro červnovou radu pro zaměstnanost, která se blíží. To má dva aspekty. První z těchto aspektů je velmi nový a to je monitorování výkonu, které sleduje výkon členských států na základě a v kontextu zavedení cílů 2020. A minulý týden jsme dokončili naše vlastní přeskoumávání NRP. To znamená, to jsou eh, ty, ta vzájemná hodnocení členskými státy. A z toho máme určité závěry. A v červnu jako závěr celého tohoto balíčku budeme mít specifická doporučení pro jednotlivé země a bude možnost ten text tudíž ještě upravit předtím, než se dostane na stůl rady. Zmínili jste výbor pro, zmínili jsme pří, výbor pro sociální ochranu, my s nimi budeme pracovat velmi e, těsně. Oni mají svůj vlastní přeskum zemí, těch oblastí NRP které spadají do jejich metody koordinace. A to bylo ve čtvrtek, v čtvrtek, pátek, my jsme na to pak násled, navázali v pondělí a v úterý. A také pracujeme s výborem pro ekonomickou politiku vzhledem k tomu, že to souvisí i s cíly 2020. Jsem rád, že můžeme pracovat také s EPC na těch doporučeních, protože jsou tu některé části, které jsou na nás, některé jsou na nich, ale jak víte, tak je to těsně provázáno zvláště z hlediska eh, politického. Jakmile to bude dokončeno a eh, budeme mít zasloužené prázdniny, tak potom na podzim nás čeká další práce, která je pro nás nová, a to je eh, tématické hodnocení, kde budeme se pouštět do hlubších analýz některých důležitých témat kde navážeme na to, co jsme zjistili v rámci těch NRP a to už se budeme zaměřovat na některé konkrétní skupiny obyvatel, jako starší obyvatele, eh, občany a eh, nebo některé, některé skupiny, kdy budeme vycházet z různých finančních pobídek nebo naopak negativních pobídek a z toho vznikne zpráva na prosincovou radu a pak ten eh, cyklus začne zase od začátku. Já samozřejmě s radostí zodpovím jakékoliv vaše dotazy. Uh, Děkuji za tuto prezentaci. Uh, Chápu, že od doby, eh, kdy se začal vykonávat tuto funkci, tak eh, funkce monitorování nebo sledování evropského semestru. Tato tematika je ve vaší odpovědnosti. Je to tedy převažující téma na vašem programu. Mám dojem, že ty pokyny z hlediska zaměstnanosti teď spíš nacházíme v přílaze 3 výročního hodnocení růstu, takže došlo svým způsobem k určitému významnému vývoji. Řeknete nám později, zda v tomto stádiu těch různých oblastech evropské legislativy Zda mm, máte další témata nebo další aspekty, kterým se hlouběji zabýváte. Předtím, než umožním kolegům, aby vystoupili ve diskuzi, tak bych položila sama otázku, která se týká národních eh, programů reform. V současnosti jsme jaksi v prvním roce tohoto cyklu Dokážu si představit, že výbor, kterému předsedáte, má k dispozici všechny programy členských států. Možná by bylo zajímavé pro členy, zjistit, jak posuzujete kvalitu předaných dokumentů ze strany členských států. Nevím, jakou jste měl odpovědnost předtím, jestli máte představu o tom, co v minulosti předávaly členské státy. Ráda bych se dozvěděla, zda je tady nějaký rozdíl z hlediska těchto programů reform. Jak spolupracujete s komisí, zvláště s tím útvarem, který byl vytvořen na úrovni generálního sekretariátu komise v propojení s ECOFIN a s DG zaměstnanosti. Jakým způsobem vyhodnocujete z hlediska harmonogramu a obsahu tento postup. Z hlediska harmonogramu jsem měla dojem, že jsem pochopila, že tato velmi důležitá etapa, která spočívá ve vyhodnocení těchto reform členských států, je vystavená velkému časovému tlaku. Jak se na to díváte, je to čistě formální otázka. Nebo je tady skutečná možnost ovlivnit tento systém. A teď k obsahu. Jakou povahu má diskuze na toto téma? Je tady mnoho prvků, které jsou součástí tohoto výročního posuzování, které mohly vyvolat kritiku, například eh, ohledně otázky věku odchodu do důchodu, mzdové úrovně. To je to, čemu se říká strukturální reformy trhu práce. Je toto předmětem diskuze v rámci MKO a pokud ano, jakou povahu má tato diskuze? Možná vám dovolím nejdříve odpovědět na tuto otázku a pak eh, zahájím diskuzi v rámci ostatních kolegů. Yes, Děkuji, já se pokusím zodpovědět co nejkomplexněji a zároveň nechám ještě příležitost kolegům, aby se ptali dál. Jednak eh, hodnocení jednotlivých zemí probíhá v rámci procesu formou workshopů, skupin skupin členských států, které se setkávají ještě před setkáním v plenárce, kde se diskutuje o výsledcích. A takové skupiny vždycky pracují tak, že je eh, uvedena jedna země, která bude diskutovat o dalších a předloží také stručné hodnocení. My se ale hodnotí také komise, tak abychom se setkali s oběma úhly pohledu, jak členského státu samotného, tak komise. Zajišťujeme konzistentnost a velice často se konzistentnost projevuje i v názorech komise a v názorech jednotlivých členských států, ať jsou tam i rozdíly. Takovému eh, jednání věnujeme co nejvíce času a důležité je, že během vždycky prvního roku eh, se věnujeme takovému hodnocení. Eh, nicméně zatím bychom neočekávali, že to hodnocení bude tak důkladné. Skutečné výsledky přijdou až v roce 2020. My víme, že řada států se dívá až za horizont 10 let. tím, že ostatní nám předkládají předem tak, formou takzvaného frontloadingu eh, svá eh, pozorování a postřehy. Musím zdůraznit, že v současné chvíli budeme diskutovat s ministry o problémech, o tom, co je potřeba udělat spíše, než bychom předkládali nějaké definitivní závěry. A to je také jeden z důvodů, proč eh, probíhá nové sematické uh, Eh, dozorování, které je plánováno na podzim a které nám eh, pomůže eh, zaměřit se na politické aspekty hlouběji a bude se věnovat jednotlivým tématům podle zemí. A samozřejmě délka ehm, aktivního pracovního života bude také diskutována, včetně věk odchodu do důchodu, ale bude se jednat o řadě dalších otázek, a to nejenom problematika daňových podbídek, rozpočtových podbídek, ale také eh, pracovní podmínky, podpora eh, ze strany zaměstnavatele a tak dále. Hm. Eh, z hlediska toho časového rámce se můžeme vyjádřit poměrně jasně tlak, který je tam vyvíjen, souvisí s, s doporučeními, s tím, že komise vydá svůj balíček 7.6. a doporučení pro eh, zaměstnanost, tam je eh, zasedání rady 17.6. plánovaného, když vezmeme v úvahu také jednotlivé dny, kdy budou také různé svátky, tak nám nenechává příliš mnoho času. Je to velký tlak na členské státy, ale také na komisi. Probíhají samozřejmě také jednání a doufáme, že se ještě během letošního roku eh, podaří eh, celý proces doladit. Já jsem přesvědčen, že během následujících let se podaří eh, zajistit výraznější hodnocení a také skutečně kritickou diskusi, kterou můžeme očekávat, kterou jsme ještě neviděli v tomto prvním roce. Děkuji, pan Sirkas. Sí, gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Bulli, por su... Předsedkyně, děkuji, pane předsedo, za informace, které jste nám předal ve prospěch eh, společné reflexe. Budu poctivý a budu hovořit opřímně. Eh, máte před sebou určitého skeptika z hlediska všeho, co jste tady popsal. Já pocházím ze Španělska a ve Španělsku 50% mladých lidí jsou nezaměstnaní. Stovky tisíců osob se nachází nyní v ulicích našich měst. A reakce, které má Brusel z hlediska této situace, ať už z hlediska komise nebo parlamentu, jsou velice vzdáleny dramatu, který prožíváme a který si vyžaduje naléhavé řešení. Tyto osoby si kladou otázky. Kladou si otázku, proč oni se mají přizpůsobovat ekonomickému systému, který nereaguje na jejich potřeby. Pane předsedo, váš výbor se skládá z velmi mm, úctyhodných odborníků a možná jste vzdáleni politickým tlakům, ale nemáte dojem, že tyto aktivity jsou příliš administrativní a byrokratické s ohledem na nalehavé potřeby, které zažívají některé země našeho kontinentu. Druhá otázka. Rád bych si mm, rád bych vás požádal, aby z hlediska tlaku na úrovni jednotlivých útvarů, ať je to Ecofin nebo i jiné organizace, aby všude tady eh, bylo zřejmé, že Evropská unie musí eh, přijmout opatření proti těm, kteří nedodržují parametry, ukazatele a další eh, aspekty. My máme dojem, že rada a politici sice vyvíjejí určité úsilí, ale nebylo by možné zde zajistit jakési symetrické přístupy, nebylo by vhodné uh, přesně analyzovat, co se děje na úrovni zaměstnanosti. A bylo by dobré, aby rada postupovala precizně, přesně tak, jako v případě svobody usazování a dalších eh, aspektů. Chtěl bych vědět, zda váš výbor pracuje také na dopadech adaptačních programů v daňové oblasti na zaměstnanost. Všichni jsme vystaveni tlaku Eh, je nutné splatit dluhy a jsou zde státy, které mají problémy s tím, aby dokázali čelit některým privátním tlakům. Eh, uvažovali jste také o dopadech těchto adaptačních eh, politik, a to na úrovni rady? Um, Děkuji. Velice eh, široká odpověď zda na otázku, zda bude výbor hodnotit nejrůznější balíčky, utahování opasků, konsolidace rozpočtové a podobně. Eh, odpověď na tuto otázku zní eh, prostě ne. A to proto, že tyto jednotlivé balíčky jsou v gestci ministerstev financí. Nicméně my plánujeme užší spolupráci s výborem pro hospodářskou politiku. V současné době diskutuji s jejich předsedou o společné práci, které bychom se mohli věnovat a v této souvislosti ehm, si musíme uvědomit také kontext rozpočtový především a konsolidace. ale rozhodně nechceme nijak hodnotit v této fázi. Velice se zaměřujeme na dopady na zaměstnanost a 17.6. Eh, budeme skutečně tyto otázky projednávat eh, a budeme také diskutovat o některých hrubých nárůstech, s nimiž se setkáváme v některých členských státech a také spolupracujeme úzce s Výborem pro sociální ochranu, který má svoji vlastní agendu, ale eh, chceme společně zajistit, aby zranitelné osoby Ehm, nebyly vynechány z procesu ekonomického oživení, ale na celoevropské úrovni si také uvědomujeme, že růst, který zaznamenáváme a který jsme zaznamenávali před recesí, eh, se také neprojevoval ve všech částech Evropy. Proto eh, si uvědomujeme tento trojcestný přístup. Nechci tady navrhovat, že budeme postupovat do takové hloubky, nebudeme tolik rozhodovat, jak byste si vypřáli, protože eh, takovou práci musí udělat jiní, alespoň prozatím. zatím Nicméně, chtěl bych eh, také říci jednu věc. Ne, že bych nesouhlasil s vašimi slovy, ale myslím si, že bychom eh, španě, eh, že španělské občany v očekávání také podpořil takovým způsobem, aby apelovali na vládu, která by měla dělat svou práci a skutečně reagovat na přání a hlasy občanů ve Španělsku. Výrob pro zaměstnanost působí na celé evropské úrovni, na úrovni EU EU a nechci tady nijak předstírat, že by naším úkolem bylo nově navrhovat eh, nebo nějakým způsobem předělávat překonstruovávat politiku jednotlivých členských států. Vnitrostátní politiku to rozhodně náš úkol není, ale své práci se věnuji více než deset let a zaznamenal jsem zásadní pokrok od roku 1997, kdy byl zahájen lucemburský proces kdy zaznamenáváme také nárůst v aktivních opatřeních a také nárůst eh, participace na trhu. Ehm, ale musíme si také uvědomit výsledky eh, z konce roku 2010, které skutečně nebyly takové, jaké bychom si přáli. A také platí, že koordinace a spolupráce rozhodně musí přinést nějaké výsledky, ale nemůže udělat všechno. Hlásí se ještě někdo další? Paní Bauer. Thank you so much for... Děkuji mnohokrát za tuto příležitost. Ráda bych se zeptala na toto. Setkáváme se se situací, kdy probíhá růst, aniž by rostla zaměstnanost. Proto se chci zeptat, zda vaše pracovní skupina, váš výbor se také věnuje tendencím uvnitř strukturální zaměstnanosti a nezaměstnanosti, jak ty trendy vypadají, zda pro nás máte nějaké novinky, zda zaznamenáváte viditelné trendy eh, ve struktuře zaměstnanosti a to je tedy jedna otázka. A druhá otázka, kterou chci položit, zní, eh, jaký je váš názor na to, jak by mohl Evropský sociální fond eh, být zdokonalen, tak aby byl byla jeho práce v eh, zaměstnanosti účinnější? Děkuji za otázky. Nechci být nezdvořilý, ale měl jsem ještě zmínit a potrhnout eh, z hlediska opatření, které výbor pro zaměstnanost přijímá, musím podotknout, že šlo o specifická doporučení určená jednotlivým členským státům, ano, ale Eh, otázka Evropského sociálního fondu. Já myslím, že eh, na to odpovídat nebudu a nemohu, protože eh, funguje další expertní výbor, který se přímo na tu problematiku zaměřuje. A samozřejmě rozhodně si s nimi vyměňujeme informace a názory a zkušenosti a diskutujeme o tom, jak by mohlo ESF dlouhodobě přispěv, ale vzhledem k tomu, že se mě ptáte přímo na to, jak by mohl být ESF zdokonalen, aby fungoval fungoval efektivněji. Já si nedovolím odpovědět eh, na něco, co nespadá zcela do mé eh, náplně práce, ale rozhodně mm, za radu pro zaměstnanost a sociální věci eh, bychom mohli ještě říci, že to je velice důležité, protože výbor se sejde ve čtvrtek a v pátek tohoto týdne a tématem mimo jiné bude i diskuse o tom, co lze udělat víc na půdách ministerstev práce a sociálních věcí, tak aby se zlepšila situace především dlouhodobě nezaměstnaných, kteří jsou mimo trh práce už velmi dlouho, třeba už se tam, eh, třeba se tam vůbec nikdy nedostali, eh, nebo dostatečně se nikdy nezapojili do trhu práce. A jakým způsobem plnit tyto velice akutní úkoly a zároveň také pracovat na straně poptávky, podporovat zaměstnavatele v tom, aby najímali právě z řad nezaměstnaných co nejvíce nových pracovníků, i tak, co by normálně zaměstnavatele nedělali. A e, samozřejmě zmiňované otázky budou také součástí zprávy Rady pro e, zaměstnanost a sociální politiku také mezi tématy, která jistě vyvstanou v diskusi, eh, bude téma pracovní doby. Jistě víte, že k tendencím růstu zaměstnanosti patří i to, že společnosti eh, přesouvají pracovní úvazky z úvazků částečných nebo zkrácených na eh, úvazek na plnou pracovní dobu, e, ale o tom se bude také diskutovat. Přeje si ještě někdo vystoupit? Já bych se chtěla vrátit některým aspektům vašeho vystoupení a vašeho intervenování v celém procesu. My jsme byli překvapeni během belgického předsednictví mobilizací, kterou organizovalo belgické předsednictví. A to proto, aby EPSCO mělo k dispozici užitečné ukazatele v rámci diskuze na úrovni ECOFINu. A vím, že pan Bruno Koke, váš předchůdce, se také domníval, že eh, v té v rovnováze mezi EPSCO a ECOFINem je vhodné vybavit EBSCO sadou spolehlivých, věrohodných a užitečných ukazatelů. Jak to vypadá z hlediska této práce? Pokročili jste v tomto ohledu? A dále já dobře vím, že jste výborem expertů ve službách EPSCO, ale nicméně, jakmile bylo výroční posouzení zveřejněno, vyvolalo velkou kritiku z hlediska sociálních otázek a také z hlediska způsobu, jakým jakoby obcházelo toto posouzení postupy a sociální dialog. Jakým způsobem eh, připravujete tyto ukazatele pro EPSCO. Um, yes, um... Ano. Tato otázka, a já souhlasím s tím, co bylo řečeno, už jsem původně zmínil, že toto monitorování výkonnosti které bude představeno tento týden, to vychází právě ze souboru ukazatelů z velmi rozsáhlého seznamu. Ale my jsme z nich vybrali aspoň některé klíčivé, klíčové, které nám napoví, jakým výzvám členské státy momentálně čelí. A je to součástí celkového rámce, který sdílíme také s výborem pro sociální ochranu. A to navazuje na ty e, výroční zprávy o růstu. My na to reagujeme tak, že schvalujeme e, zprávu o zaměstnanosti a můžeme ji měnit. Ale toto podzimní období, kdy vznikne zpráva na prosincovou radu, má sloužit právě k tomu, abychom toho využili a bude to náš příspěvek ještě předtím, než komise publikuje celkové hodnocení. Na určité úrovni je to tedy snaha stanovit agendu v oblasti zaměstnanosti ještě před zveřejněním celého balíčku. A ruku v ruce s tím výbor pro sociální ochranu publikuje vlastní zprávu o sociálním aspektu chudobě a vyloučení. Pokud to tedy půjde dobře, pak Rada pro zaměstnanost a sociální otázky bude moci se vyjádřit a vyslovit jak k zaměstnanosti, tak i k některým sociálním aspektům. Euh, ještě doplnění, protože máme čas, ještě menší otázku. V těch legislativních textech, o kterých my diskutujeme pravidelně zde na výboru pro zaměstnanost, je samozřejmě také směrnice o pracovní době. K tomu jsme se vyjadřovali v předchozí mandátu, diskutovali jsme o tom a nedávno došlo také k výměně stanovisek na toto téma. Sociální partnery, partneři se pokusili najít dohodu ohledně této směrnice. Na úrovni MKO zmiňovali jste se o tom, nebo je to příliš předčasné zatím ve vašem procesu a čekáte na návrh komise? Proto, abyste o tom mohli hovořit, to je první otázka. A druhá, v balíčku ohledně zprávy ekonomických záležitostí je návrh, který není zatím explicitně na stole, ale často se o tom diskutuje v kuluárech. A sice je to sankční mechanismus, který by byl vytvořen a který by se měl projevit snížením těch částek, které jsou přiděleny členským státům, potenciálně také v rámci Evropského sociálního fondu. Je to téma, o kterém jste měli příležitost hovořit? Pokud ano, jak jste o tom hovořili a jakým způsobem to můžete ovlivnit? A došlo k nějakému vyjednávání? Ano, a omlouvám se, protože vy jste to zmínila již v předchozím dotazu. Budu se tomu věnovat není. Nebude řeč o legislativě jako takové, protože nemám, ne, nepřísluší nám to, není to naše eh, role, to je práce jednotlivých skupin a výboru stálých zástupců v rámci rady. Rolí našeho výboru je to, co se píše v článku 145 nebo 148. A to je takzvaná Evropská strategie zaměstnanosti, která je nelegislativního rázu. Ale kromě našeho prohloubení dialogu s Výborem pro sociální ochranu jsme také rozšířili naše kontakty s jednotlivými sociálními partnery. Scházíme se s nimi třikrát, již jsme se slyšeli třikrát v průběhu roku. Hovořili jsme o národních reformních programech, ale setkáme se s nimi, doufám, ještě jednou v předstihu před prosincovou radou a dostanou tak příležitost zapojit se do tohoto procesu ještě před další výroční růstovou zprávou. Uvidíme, jak to půjde a co z toho budeme moci vyvodit. Ale v zásadě toto není naše role, pokud jde o legislativní návrhy, jako je třeba pracovní doba. K ekonomické zprávě tady je ta podmí- a podmíněnost Evropského sociálního fondu. Za ten zodpovídá příslušný technický výbor, ale inspirovala jste mě k jedné myšlence, že budeme muset přehodnotit, do jaké míry by výbor pro zaměstnanost mohl se vyslovit k Evropskému sociálnímu fondu, který by měl být restrukturalizován v nadcházejícím období, takže já si to dám na seznam svých priorit. Děkuji. Výborně. Mm, já bych vám chtěla poblahopřát v tom smyslu, že eh, váš pobyt mezi námi oživí a obohatí práci vašeho výboru pro zaměstnanost. Vzhledem k tomu, že už se nikdo další nehlásí, Mohli bychom vám poděkovat a budeme se těšit na příští setkání na základě pravidelných setkávání. A neváhejte, kdyby v určitém okamžiku jste se domníval, že je to užitečné se na nás obrátit. Já vím, že jste především útvarem rady, ale pokud byste potřebovali vysvětlit určité záležitosti z hlediska zaměření práce rady, tak neváhejte, pokud se budete domnívat, že by bylo pro vás užitečné setkat se s členy našeho výboru. Braťte se na nás a budeme jistě rádi a domluvíme se na setkání. Děkuji. Très bien. Euh, notre, euh... Takže dokončili jsme dříve tuto výměnu názoru, než jsme plánovali. Takže nyní v rámci bodu 12 vítám paní Bastos, která se k nám připojila. Takže budeme se zabývat návrhem její zprávy je to jedna z důležitých iniciativ komise v oblasti, která nás zaměstnává. Je to strategie v otázkách nových dovedností a pracovních míst. Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa. Paní zpravodajko, máte slovo a seznamte nás, prosím, s vaší zprávou. Jste příslušnou zpravodajkou a budeme mít k dispozici stanoviska, které bude vypracovávat ITRE, REGI, Výbor pro kulturu a Výbor pro otázky žen. Máte slovo. Merci, madame la... Děkuji, paní předsedkyně. Jsem ráda, že mám tuto možnost vás seznámit s návrhem této zprávy, která je velice důležitá a která se týká nových dovedností pro nová pracovní místa v rámci společenské, ekonomické a finanční krize, která ovlivňuje situaci na našem kontinentě. V současné situace máme vysokou nezaměstnanost, 23 osob je nezaměstnaných v EU podle Eurostatu z března nezaměstnanost mladých představuje 21%, dlouhodobá nezaměstnanost také zaznamenala navýšení. Tato situace má velmi vážné dopady z hlediska systému sociálního zabezpečení. A tato situace vytváří problémy, jako je vytváření nových pracovních příležitostí a také problémy najít pracovníky, kteří by byli schopni odpovídat této poptávce. Komise nám předložila svoje sdělení ohledně agendy pro nové eh, dovednosti a pracovní místa. Tento text byl předložen v listopadu minulý rok ve Štrasburku, tedy je to nedávná záležitost. Tata agenda odpovídá víceméně strategii 2020 ve prospěch inteligentního a trvale udržitelného růstu Komise se snaží přispět k řešení těchto otázek, to znamená navýšit zaměstnanost. Je ze snaha, aby do roku 2020 76 na 60 let bylo také zaměstnáváno na trhu práce. Můžeme říct, že jsou zde tři závěry v tomto stanovisku komise. Je tady velký potenciál zaměstnanosti v Evropě a jak z hlediska nových pracovních míst, tak existujících v oblasti zdravotnictví, v sociálních službách, v technologii, v informačně komunikační technologii a samozřejmě také ve službách. Druhý závěr komise spočívá v tom, že jsou zde potřeby na navyšování kvalifikace a to e, potřeby, které rostou výrazným způsobem a to na všech úrovních. budeme se muset snažit, aby naši pracovníci byli velice dobře připraveni na výkon povolání. A z dlouhodobého hlediska musíme zajistit eh, lepší eh, propojení poptávky a nabídky na trhu práce. Tento přístup komise nám připadá správný. Domníváme se také, že analýza, kterou realizoval SEFEDOK, je velice eh, relevantní. Zdůrazní se tam potřeby v této oblasti a definují se čtyři oblasti. Jednak trh práce, dále kvalifikovaná pracovní síla, kvalitnější vybavenost, politika, která by byla více zaměřená na vytváření nových pracovních příležitostí a vyhledávání pracovníků s odpovídající kvalifikací. Po zmapování této situace, jaké jsou cíle, které si klademe v souvislosti s touto zprávou? Samozřejmě, eh, že je to snaha vyřešit problémy, které jsou velice známé. Eh, samozřejmě je nutné postupovat etapovitě, mm, tak aby se nám podařilo dosáhnout dlouhodobějších cílů. V této zprávě jsou eh, zakotveny hlavní směry postupu v budoucnosti. V budoucnosti budeme čelit rostoucí poptávce po kvalifikovaných pracovnících. Je tedy důležité již nyní si uvědomit, že mezi rokem 2006 a 2020 v tomto časovém prostoru bude nutné navýšit kvalifikaci pracovníků. Z 25% se musíme dostat na 31% z hlediska navýšení kvalifikaci, také středně eh, kvalifikovaná místa musí eh, disponovat pracovníky, u nichž dojde k navýšení kvality odborné přípravy. a pracovní místa, která nebudou potřeba tak kvalifikované pracovníky, se budou snižovat. Mezi rokem 2006 a 2020 eh, v Evropě by mělo vzniknout 26 milionů nových pracovních příležitostí, 19,6 nových eh, pracovních příležitostí bude vytvářeno v evropských státech a 4 miliony eh, vzniknou v důsledku změn, které zde proběhnou. Je nutné, abychom se přizpůsobili tomuto trendu z hlediska ekonomiky, z hlediska vzdělávání, tak abychom byli na výši této výzvy. V návrhu zprávy zdůrazňuji také aspekty migrace směrem do Evropy a také mimo Evropu. I to bude ovlivňovat složení eh, aktivního obyvatelstva. Musíme se také připravit na přechod na zelenou ekonomiku. To bude mít také velký vliv, zvláště v oblastech, jako je energetika, vodohospodářství, lesnictví, doprava a tak dále. Je nutné umět reagovat na tyto nové výzvy, kterým budeme čelit v rámci našich ekonomik. Je důležité využít naše lidské zdroje a zajistit také průpravu v nových dovednostech. Musíme podporovat eh, navyšování těchto nových dovedností. Jsou zde další výzvy, které jsou uvedeny. Například otázka zaměstnávání mladých lidí. Samozřejmě, že musíme snižovat také předčasné ukončování školní docházky. To je součástí eh, našeho přístupu k strategii 2020. Mobilita pracovníků je další výzva. Zdůrazňujeme také nezbytnost uznávání kvalifikace právě eh, v duchu podpory mobility v EU. Zvláštní pozornost je věnována těm ekonomickým oblastem, které generují nové pracovní místa v Evropě. Převážná většina pracovníků pracuje v malých a středních podnicích. Je nutné usnadnit přístup těchto podniků k úvěrům. A dále je nutné je mm, zapojit aktivně do ovlivňování budoucnosti zajišťovat spolupráci se vzdělávacími institucemi tak, aby tyto malé a střední podniky se účastnily odborné průpravy svých pracovníků. To jsou tedy nejdůležitější body této zprávy. Kolegové budou mít možnost eh, si vyměnit eh, názory na tuto zprávu. 15. července bude veřejné slyšení, budou tam experti, mm, kteří budou osvětlovat svoje stanoviska. Při této příležitosti bude možné se zabývat všemi možnými perspektivami a samozřejmě eh, s velkým zájmem také očekávám stanoviska ostatních výborů, kteří budou přispívat vypracování této zprávy. Děkuji a jsem vám plně k dispozici. Eh, monsieur Serkas. Pan Serkas. Pak paní Šreter. Pan Serkas. Prezidenta, muchas gracias. Nuestro... Děkuji vám. Paní Ivana Plam dorazí každou chvíli, stínová zpravodajka. Momentálně je na jiném jednání, ale mohu za ní říct alespoň několik slov. Chci poděkovat Regině Bastos za zprávu, kterou laskavě vypracovala. Domníváme se, že se jedná o významný dokument, který zohledňuje nové příležitosti, které lze spatřit v této nové iniciativě. Je to důležitý dokument, jak jsem už řekl, a je nezbytný do budoucna, protože my musíme vytvářet nové pracovní příležitosti a nové dovednosti. Když se podíváme na průmyslové struktury v našich zemích, tak jsou poněkud zastaralé a musí se reformovat. Je jasné, že ta, tyto body jsou kontroverzní, ale chci k tomu říct aspoň toto. prvním návrhu, v jeho první verzi, jsme trochu skeptičtí, pokud jde o tu koncepci flexicurity. Podívejme se třeba na odstavec 6. My bychom v zájmu zjednodušení byli ochotni zvážit flexikuritu, ale musíme, musí to vycházet ze struktury, která není zatížena v některých zemích stejnými eh, systémovými problémy jako v jiných zemích. Čili když hovoříme o flexikuritě, tak eh, přitom musíme mít na vědomí také stav veřejných financí a případně vysokou míru nezaměstnanosti. Nevím, jestli je flexikurita vhodná pro všechny státy protože v některých případech lze těžko z, nějakým způsobem dát dohromady flexikuritu a, a bezpečnost pracovních míst. Neměli bychom vnímat flexikuritu jako nějaký absolutní lék, vše, všelék na, na, na, úplně na všechno. V některých případech potřebujeme řešení více šité na míru jednotlivým zemím a ne nějaké plošné řešení. A pak je tu otázka rozpočtové disciplíny. Ano, jistě, ta je důležitá, ale neposune nás eh, vždy vpřed. Musíme respektovat rozpočtové limity, ale nemůžeme to uplatňovat na všechny náklady, třeba v sociálním eh, sektoru, sektoru protože v mnoha zemích potřebujeme zvyšovat zaměstnanost a aktivitu, hospodářskou aktivitu. A tento dokument se mi zdá být trochu jednostranný, protože se zaměřuje velmi eh, důsledně na rozpočtovou disciplínu, ale poněkud opomíjí programy na oživení ekonomiky. A konečně, Regina mi to zmiňovala, vzdělávání, rovné příležitosti, to je základ. Pokud je ale chceme, nelze to nechat na trhu. Někteří lidé mají k vzdělání zhoršený přístup. Musíme se proto zaměřit na znevýhodněné složky populace. Jinak ty rovné příležitosti nejsou reálné, ale je to pouze řečnická záležitost. Ti lidé, kteří nemají dostatek financí, si nebudou schopni zajistit vzdělání. A my proto doporučíme několik podnětů ještě nad rámec toho, co už bylo řečeno. Pani Šrete, ano. Já musím v mnoha bodech dát za pravdu předřečníkovi. Když komise předložila toto sdělení, anebo když jsme očekávali tento návrh, tak jsme tehdy velice doufali, že toto sdělení bude propojeno s tím, eh, co jsme v Evropském eh, parlamentu již eh, hodnotili jako potenciál trvalé udržitelné ekonomiky. My jsme se domnívali, že komise převezme tyto impulzy a začlení to do expertízy komise. Ale podívejme se na to sdělení. Těžisko je úplně jiné. Hlavní důraz je kladen na flexibilní trhy práce. A tady není příliš eh, rozpoznatelné, zda mm, nechce také v této souvislosti částečně odbourávat některá práva. Když se podíváme na toto sdělení, tak zjistíme, že se zde popisují situace, které s naším tématem nemají eh, co dělat. Eh, I z hlediska mm, práce a nezaměstnanosti ve Španělsku. My víme, že tam eh, mladí volají také po této nové politice zaměstnanosti. A my vidíme, že v tom sdělení toto není obsaženo, alespoň v té první části. A já jsem v tomto smyslu vděčná zpravodajce, že tento důraz eh, položila právě v této zprávě na nové dovednosti v souvislosti s novými místy, zvláště zelenými pracovními místy. My se musíme podívat na to, kde je skutečná potřeba dalšího vzdělávání, co musíme dělat, abychom byli schopni zareagovat na tyto nové výzvy, abychom využili tohoto nového potenciálu. Takže to je podle mého názoru velmi důležité a já bych byla ráda, kdyby toto ještě zpráva více zdůraznila. Pak jsme tady měli otázku toho, co znamená vzdělávání a flexibilita z hlediska pracovních míst v rámci zelených pracovních příležitostí. My jsme diskutovali o tom, že nová odvětví musí reagovat velice flexibilně a že zde bude další potřeba vzdělávání. To je důležitý aspekt, ale komise se tady zabývá jinými oblastmi, kde podle názoru již tato problematika se zpracovávala v jiných zprávách ohledně pracovního práva a dalších. Takže e, toto podle našeho názoru by nebylo dobré zde přebírat. E, tato zpráva je velmi důležitá. My bychom měli tedy ty akcenty ze sdělení komise svým způsobem změnit. Měli bychom navázat na Eh, rozhodnutí a závěry, které již tento parlament přijal. Měli bychom přesně stanovit, jaké potřeby máme z hlediska vzdělávání, jaké možnosti, nabídky máme pro mladé. Musíme zareagovat na požadavky mladých v Madridu a v ostatních španělských městech, protože my můžeme něco nabídnout a proto si myslím, že je dobré jít tímto směrem, vytvářet kreativitu, vyzývat k tomu členské státy a já se domnívám, že pan Cirkas má naprostou pravdu, že bychom se měli také podívat na to, kde je možné investovat. Tyto investiční potřeby bychom měli rozdělit mezi zaměstnavatelské, zaměstnanecké organizace a stát. Měli bychom zmapovat potenciál, který by se tady dal využít v ekonomice a to z hlediska zaměstnanosti, vzdělávání, začlenování na trh práce. To jsou velmi důležité otázky, mělo by to být zdůrazněno ve zprávě. Já jsem zpravodajce také vděčná, že tam hovořila o analýze CEDOPu. Já myslím, že to je vynikající analýza. Na to bychom se měli zaměřit ještě hlouběji, protože je tam celá řada zajímavých návrh, návrhů, které bychom měli zapracovat do textu. Děkuji. Paní Moron a pak paní Lin. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poděkovat naší zpravodajce Regině Bastos za tuto vynikající práci, kterou předložila ke diskuzi. A jak to řekla Elizabeth Schroeder před chvílí, eh, tato zpráva koriguje ten úhel pohledu komise tak abychom přešli z principu flexikurity na systém, který bude blízký strategii 22 a který bude zaměřen na nové dovednosti a nová pracovní místa. Regina Bastos dobře zdůraznila hlavní výzvy, které musíme čelit, zvláště nutnost snížit existující zaměstnanost, zvláště v mladé populaci, ale také obnovit pracovní místa, která jsou velice důležitá a která souvisejí s odchodem silné generace po druhé světové válce do důchodu. A nakonec nutnost zareagovat na potřeby nových pracovních míst souvisejících s globalizací a s potřebami podniků. To, co je nyní navrženo k dnešní diskuzi, by mohlo být obohaceno třemi body, které mi připadají velice důležité. Ten první bod se týká boje proti nezaměstnanosti a zvláště proti nezaměstnanosti mladých. Alessandro Sirkas to také výrazně zdůrazňoval ve svém vystoupení. Zjišťujeme, že země, které nejlépe v současnosti odolávají navyšování nezaměstnanosti mladých, jsou země, kde model vzdělávání spojuje akademické vzdělávání s praktickým podnikatelským vzděláváním v rámci střídání výuky s praxí. Já souhlasím s Reginou Bastos hlediska celého zprávy, ale co se týče tohoto konkrétního bodu, tak zde bych chtěla zdůraznit, že střídání teorie a praxe to nejsou modely, které by byly vyhrazeny pouze těm mladým, eh, kteří neuspěli v té akademické rovině. To jsou vzory vzdělávání, které jsou nesmírně relevantní, stejně jako akademické vzdělávání. Připomněla bych, že velice často vzdělávání lékařů, to jsou moji kolegové, vzdělávání lékařů právě využívá tohoto vzoru střídání teorie praxe. Je nutné umět zareagovat na tento rozpor, který zde existuje mezi akademickým vzděláváním a podnikovým vzděláváním. Je nutné vytvořit nové modely lépe propojeného vzdělávacího systému. A všechny statistiky v rámci těch 27 členských států ukazují, že bychom se měli vrátit k tomuto modelu. To je další jakési spochybnění existujících systémů. Není to jednoduché, ale měli bychom se do toho pustit. A například ve Španělsku máme 45 nezaměstnaných mladých lidí eh, od 18 do 25 let, takže v tomto smyslu bychom se měli eh, touto reformou zabývat. Pak je tady další bod, o kterém bych chtěla hovořit. Neexistuje nějaký relevantní vzdělávací systém v podnicích, pokud tady nemáme skutečně profesní systém mentorství, mentorování. E, tento systém e, musí v podnicích existovat. Ti mladí, kteří střídají praxi s výukou, se nemohou spokojit jenom tím, že mají vedle sebe mentora, který jim ukazuje, jakým způsobem mají pracovat – není možné jenom pozorováním se naučit těmto dovednostem. Musíme si uvědomit, že tento systém je pedagogickým postupem, který umožňuje prováze toho mladého člověka, který střídá teorii s praxí. A v této oblasti se nám nikdy nepodařilo skutečně kvalitně a úspěšně zavést tento systém mentorů. Já si myslím, že situace v našich 27 členských státech nás nutí k tomu, abychom přistupovali velmi profesionálně k tomuto problému. To je tedy druhý návrh, který předkládám proto, abychom měli větší efektivitu. A ještě si dovolím učinit třetí návrh, Regino. Nové dovednosti, nové pracovní, nová pracovní místa, všichni s tím souhlasí. Ale pokud na to chceme reagovat tak, jak je to uvedeno v odstavci 9, to znamená velice relevantně reagovat na nové potřeby. Já chápu, že zde hovoříme o potřebách zelených pracovních míst a tak dále, ale všechna odvětví budou muset prodělat určitou změnu a budou se muset zabývat mapováním nových profesních potřeb v jednotlivých odvětvích. Navrhuji, aby tato práce byla realizována velmi přesně, relevantně v rámci jednotlivých eh, profesních oborů a také v rámci úrovní kvalifikace a aby Evropa ukázala určitou cestu. Je to vlastně jakási nová smlouva, kterou bychom měli uzavřít s těmito profesními obory. To jsou tedy tři návrhy, které bych si dovolila předložit, pokud tedy budeme usilovat o to, abychom uspěli v rámci reagování na tyto výzvy. Paní Lin. Uh, Děkuji. A omlouvám se, že Maria tady není, není dobře, ale hovořím za ní z hlediska této zprávy konkrétně. Ale musím říci, že jde o vynikající zprávu která staví na tom, mm, co dělá komise, ale nabízí mnohem víc. Mm, a proto jsem velice spokojená například učňovské školství, školení, zajišťování nových pracovních míst. Když totiž se podporuje učňovské školství, tak které nevede k ničemu, než právě to učení, tak by to byl problém, protože je to slepá ulička. My proto musíme jasně specifikovat, že jde o vzdělávání e, učení pro práci, nikoli pouhé učení, které povede mladého člověka jenom k nezaměstnanosti. A hovoříte o uznávání kompetencí e, jsem ráda, že slyším, že hovoříte o rozšíření tohoto uznávání v některých oblastech šířej v EU. Je totiž velice důležité, si myslím, mm, aby se to rozšiřovalo také mimo EU, protože bychom měli mít také systém uznávání dosažené kvalifikace pro příslušníky třetích zemí. Asistence pro studium péči, tak jak se tomu věnuje pan Mann v oblasti aktivního stárnutí a dlouhodobá péče je v tomto smyslu velice důležitá a myslím si, že se objeví ještě pozměňovací návrh, který se eh, zaměří právě na vzdělávání pro asistenci v péči. Myslím si, že by se to ještě mělo více zdůraznit. V každém případě za tu zmínku děkuji. Také zmiňujete záležitost flexikurity. Já myslím, že to je pozitivní, ale zároveň říkáte, že flexikurita samotná krizi nevyřeší. To je pravda. Zvláště u skupin s nízkou kvalifikací, s postižením a podobně. Vašich 25 Ehm, vaše snaha tedy e, zaintegrovat e, osoby s postižením e, na běžný trh práce, to je v pořádku, ale ta integrace by se neměla týkat jenom postižených, ale všech, kteří jsou v nějak vyřazeni, ať už ehm, je to podmíněno genderově nebo jinak. Nicméně z hlediska rovnoprávnosti mužů a žen eh, chci říci, že jsem ráda, že se nedostáváte k tomu, co se někdy stává v tomto výboru a to usměřování eh, nebo eh, koordinace profesního života s domácím životem. Důležité je, že zdůrazňujete zapojení mužů a žen do trhu práce. To je velice důležité, když hovoříme o takzvaném genderovém mainstreamingu. Často se říká, že když se hovoří o péči o dítě, že by eh, se to mělo týkat jenom matky, ale tak tomu není opravdu, se to týká obou rodičů, to si myslím, a proto je pozitivní, když hovoříte o participaci mužů a žen na trhu práce. A v této souvislosti jenom budeme doplňovat to, e, čemu se již věnujete vy a vím, že Marian bude mít ještě několik připomínek jako stínová zpravodajka. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Hlásí se ještě někdo o slovo? Nevypadá to tak? Takže ještě dám slovo zástupci komise. Je to pan Čaba Jeržili. Pracuje v oblasti příslušné politiky. Možná byste nám mohl říci, jak vypadá uplatňování této iniciativy v rámci Evropské komise a jak byste charakterizoval jednání s členskými státy jakým způsobem by si mohli přivlastnit eh, tuto iniciativu a jakou mají strategii. Um, um, Děkuji mnohokrát. Jenom velice stručně eh, vás budu informovat o tom, jak postupuje implementace. Víte, že eh, v této hlavní iniciativě se navrhuje Eh, dosáhnout 75% eh, hodnoty zaměstnanosti, to cílové hodnoty se zaměřením na čtyři priority. Fungování trhu práce, kterému chceme dát novou dynamiku, novou dynamiku flexikuritě, posílit eh, konkrétní dovednosti, zlepšení kvality pracovních míst a také podporovat vytváření pracovních míst. A mezi těmi 13 klíčovými kroky, které se již implementují nebo byly navrženy, eh, se také navrhuje eh, každoroční eh, tripartitní sociální fórum, které bylo zařazeno do hlavní iniciativy jakožto nástroj, který umožní lépe zapracovat fungování sociálních partnerů do těch hlavních iniciativ, včetně flexikurity a politik souvisejících. Eh, toto tripartitní sociální fórum proběhlo 10. a 11. března letošního roku a eh, proběhly tam diskuse o čtyřech prioritách toho, této agendy. Považujeme eh, tu akci za velmi úspěšnou a dostali jsme velmi bohatou zpětnou vazbu od účastníků a sociálních partnerů. Jak jsem již naznačil, bude se to odehrávat každoročně a další důležitá akce související s flexikuritou bude konference zainteresovaných stran věnovaná flexikuritě, která bude podrobněji diskutovat o jednotlivých návrzích, eh, které jsme předložili v tom sdělení a datum eh, připravované konference bude 14. listopadu. A bude to za účasti eh, zainteresovaných stran, tedy členských států, eh, sociálních partnerů a také Evropského parlamentu. Proto si myslím, že načasování vaší zprávy je velmi aktuální a tato zpráva bude velice důležitým vstupem pro celou připravenou, připravovanou diskusi a obecně pro rozvoj koncepce flexikurity. K flexikuritě bych ještě doplnil, že Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu připravuje balíček celoživotního učení, eh, který bude brzy zveřejněn, pravděpodobně někdy během června nebo července, zatím konkrétní datum nemám, ale e, zcela jistě e, to nastane velmi brzy. A k dalším iniciativám e, které probíhají podle harmonogramu. Zatím jsou obvykle načastovány na příští rok. Panoráma evropských dovedností například A pokud jde o vytváření pracovních míst, tak připravujeme a navrhneme soubor vedoucích zásad, které budou stanovovat podmínky pro vytváření pracovních míst, což se také předpokládá na počátek příštího roku tolik v kostce o současném vývoji, o současných aktivitách a velice se těšíme na vaši zprávu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát za toto vysvětlení a nyní znovu dávám slovo naší zpravodajce, paní Bastos. Děkuji, paní předsedkyně. Musím říci, že jsem velice ocenila vystoupení kolegů za jednotlivé politické skupiny. Jedná se opravdu o velice choulostivé téma. Je to dokonce příznačné téma pro současný systém. Musíme tedy připravit starou Evropu na to, aby čelila novým výzvám v rámci výrazné krize. Příspěvky, které jste vyjádřili, jsou velice užitečné a soustředí se opravdu na to podstatné. Je nutné vybavit Evropu růstem a dynamickým vývojem, který by byl příznivý pro růst a zaměstnanosti. A to díky podnikům, které jsou skutečným motorem, který umožní navýšit počet pracovních míst a který bude zaměstnávat kvalifikované připravené pracovníky. Musíme zajistit eh, výkon pracovních míst, které jsou nezbytné pro tyto podniky. Toto vše musí navazovat na náš sociální model a na naši kulturu v tomto ohledu. Musíme skutečně eh, být avantgardou z hlediska dynamického vývoje v rámci globalizované ekonomiky. Zároveň se musíme zaměřovat na lidské podmínky, tak, abychom mohli zajistit lepší blahobyt pracovníků. Podívejme se nejdříve na flexikuritu. Flexikurita musí být adaptabilní model z hlediska jednotlivých eh, situací a okolností. Co se týče tohoto přístupu, já jsem své stanoviska vyjádřil v, tomto, této zprávě. Chceme, aby byla zajištěna dynamika na trhu práce. Trh práce musí přinášet dynamické odpovědi na potřeby. A toto musí prokazovat každodenně. A musí opírat tuto dynamiku o regionální a lokální strategii. Není možné tady mít jednotný recept. A nyní otázka vzdělávání a praktické výuky. Tady musíme být opatrní z hlediska školitelů. Musíme skutečně zajistit, aby poptávka odpovídala na více. Všechny tyto otázky jsou velice důležité. A tak, jak to řekl pan Sarkas a další řečníci, já doufám, že tato zpráva eh, bude sformulována tak, abychom eh, věrně vyjádřili naše myšlenky, nutnosti reagovat na tyto výzvy, které jsou stimulující. Musíme tedy zareagovat zvláště na potřebu zaměstnávání mladých lidí. Neprve očekávám konání konference, o které zástupce komise hovořil. Otázka flexikurity je stále polemickou otázkou, takže Očekávám eh, netrpělivě konání této konference. A také slyšení 15. června bude velmi důležité. A všechny bych vás chtěla pozvat, abyste se zúčastnili tohoto slyšení, tak abyste mohli pozitivně přispět k řešení této problematiky, tak jako v případě této zprávy. Děkuji, drahá zpravodajko. Budeme opravdu organizovat toto slyšení 15. června ve spolupráci s různými sociálními partnery. Lhuta po předložení pozměňovacích návrhů je 7. června, to znamená před, to, před tímto slyšením. Možná, že některá poučení nebo některé postřehy, které zaznamenáme 15. června, tak by mohla tato, tyto, tato vystoupení být začleněna pak do pozměňovacích návrhů. Takže tím jsme dokončili tento bod na programu a dostáváme se k bodu 14, který nás přivádí k tomu, že předáme slovo našemu kolegovi Trajanovi Ungureanu, který bude hovořit o kompromisních návrzích své zprávy, kde jsme příslušným výborem. Jedná se o podporu mobility pracovníků v Evropské unii. Pane zpravodaji, máte slovo a seznamte nás prosím s těmito kompromisními návrhy, které jste vypracoval na základě 57 návrhů. Děkuji, paní předsedkyně, a máte pravdu. Tady v této zprávě se snažíme podpořit mobilitu pracujících. Je to něco, co je, co se těší velké. Já samozřejmě dlužím hodně svým kolegům, kteří přispěli Eh, k této práci a stručně se pokusím informovat vás o dosažených kompromisech a začnu eh, prvními dvěma A B, kde se řeší některé věci, které zatím nejsou dostatečně ošetřeny, pokud jde o mobilitu. Cituji nedostatek konkrétních opatření řešících problém mobility. Jak vyplývá ze sdělení komise, myslím, že je to dobrý, dobrá iniciativa a signál, že je potřeba přijmout a implementovat konkrétní opatření. A ještě jeden aspekt, který souvisí s kompromisy A a B. A to je potřeba hájit práva jednotlivců, kteří se snaží najít nový trh práce a tudíž se za tím účelem přesunou. A měl bych vypíchnout právo hlasovat, neboť volební právo to je důležitý aspekt, protože pracující musí mít pocit, že eh, opravdu náleží k unii, která nenadržuje, která nebrání plnění občanských eh, povinností i ve vztahu k zemi původu. Kompromis C. Ten byl možná nejvíce předmětem diskuzí. Probral jsem to s kolegy a je tu několik věcí, které stojí za zmínku, když hovoříme o kompromisu C. Za prvé je to o rovnováze mezi jednotlivými národními legislativními rámci pro zaměstnanost panují rozdíly mezi právními řády států, ale u kolektivních dohod ten princip kolektivní eh, jednání by měl být převzat záruka spravedlivých pravidel hospodářské soutěže a zrušení jakýchkoliv překážek, které by mohly bránit přístupu migrujících pracovníků k novým pracovním místům. To jsou věci, které jsou zaručené, které vyplývají z předpokladu stejných, stejné úrovně znalostí a dovedností a měli by na základě kvalifikací být lidé eh, s lidmi zacházeno stejným způsobem bez ohledu na to, odkud pocházejí. A C má ještě další aspekt, a to, že jakýkoliv sociální dumping by měl, měl eh, tomu bychom měli předcházet. Kompromis D se týká citlivého tématu práv eh, migrujících pracujících na zdravotní péči. A v zájmu řešení tohoto aspektu by měla mít hostující země přístup k lékařským záznamům daného eh, pracovníka, neměly by s tím být žádné problémy. Zároveň jsme zohlednili, že zdravotní systémy se v různých zemích liší a není to součástí této zprávy. Tato zpráva nemůže vyžadovat harmonizaci zdravotních systémů. Nemůžeme chtít, aby zdravotní systémy byly totožné. Kompromis E. To je o správném nastavení rámce celého toho rámce tak, aby bylo dosaženo pozitivního výsledku. Vycházím z toho, že migrace je dobrá, že to je pozitivní jev pro evropskou ekonomiku. Ovšem, na základě některých eh, studií se zdá, že existují nejen pozitivní účinky, ale i jisté nedostatky. pro některé členské státy. Asi se shodneme na tom, že musíme věnovat pozornost jak těm přednostem, tak i negativům, které jsou někdy přehlíženy. A pokud vyvážíme ty plusy a mínusy, vznikne nám z toho objektivnější obrázek. Ale celkově lze konstatovat, že přínosy převáží nad negativy. Další body F a G pojednávají obecně význam přístupu k informacím, prostřednictvím Euresu. Takže je to o kvalitě služeb poskytovaným těmto pracu, pracujícím. A kompromis H, který není vůbec problematický, ve své podstatě konstatuje, že mobilita by neměla být považována za jakýsi monopol mladých. Neboť trh práce potřebuje i bohaté zkušenosti, které člověk nabide v průběhu času. Pracovní mobilita eh, by mělo být právo, které ho požívají lidé všech věkových skupin. Další eh, kompromis I se týká vztahu mezi vzdělávacími systémy a trhy práce. Uvádí se zde, že vzdělávací systémy by měly být ucelené a měly by brát, potaz, brát potaz reálné, reálnou poptávku trhu práce. Uznávání diplomů je jistě něčím, bez čeho se neobejdeme. A důležitost eh, řešení těch regulovaných profesí, pokud chceme dosáhnout konvergence na evropské úrovni. Kompromis je, snaží řešit jeden velmi specifický aspekt, a to je eh, užívání cizích jazyků. To v minulosti vedlo k některým překážkám, ne-li dokonce některým eh, postupům, které eh, měly za následek určité zneužívání. A další kompromiska, který počítá s tím, že Evropská unie bude potřebovat eh, pracovní migraci, uvádí jisté číselné údaje. z kterých vyplývá, že zatím využívání tohoto práva je velmi omezené. Kompromis L opět řeší uznávání diplomů a profesních kvalifikací. V zájmu flexibilní schopnosti reagovat na potřeby trhu. Takže tolik v kostce kompromisní návrhy, kterých se nám podařilo dosáhnout, alespoň dosud. Děkuji. Děkuji. Zahajuji diskuzi a nejdříve dám slovo paní Blinkevičute a pak bude hořit paní Lin. Ačiū labai. Na pirmá... Děkuji vám. Za prvé, děkuji panu zpravodaji za odvedenou práci, děkuji za kompromisní návrhy, jednání o kompromisním textu přijatelném pro všechny politické skupiny. Nebylo snadné, všem nakonec se nám podařilo dospět k dohodě na většině kompromisních návrhů. Dohodli jsme se na no, pracovních podmínkách, sociálním dumpingu, na potřebě posílení uznávání diplomů a kvalifikací, ale je škoda, že jsme se nedohodli na původním kompromisu F. Tady chci podpořit eh, Gabriela Cimra, který říká, že bychom měli jasně eh, identifikovat ty profese a pracovní podmínky a právo eh, připojit se k odborovému svazu. To je velice důležité mají-li mít pracující rovné příležitosti při práci v, čl- v různých členských zemích. Zítra se má Libe hlasovat o stanovisku, které má podporovat mobilitu práce. A já doufám, že kolegové z tohoto výboru to budou vnímat jako, jako další důležité přispění ke zlepšení mobility pracujících v Evropské unii. Děkuji. Paní Lin a pak pan Kristensen. Ano, děkuji. Manenhaken tu nemůže být, je stínová zpravodajka, ale není, necítí se dnes dobře, ale poprosila mě, abych jejími slovy přečetla krátké prohlášení. Děkuje všem, kdo přispěli k této zprávě a ke kompromisním návrhům. Mnohé eh, návrhy ALDE byly zohledněny v průběhu jednání a obecně je spokojená s vaší prací. Ovšem zároveň očekává další spolupráci s panem zpravodajem a očekává dobrou spolupráci v dalším kole jednání. To znamená, je tu pořád ještě pár drobných věcí, o kterých bude chtít jednat, až se vrátí. Pan Kristensen. Eh, děkuji, paní předsedkyně, děkuji zpravodajce. Zpravodajce se podařilo najít správnou rovnováhou eh, z hlediska kompromisu C. Hovoří se tam o kolektivních dohodách a o legislativách, které existují v zemích původu. Já jsem požádal o slovo, protože komentáře ke kompromisu B a ke kompromisu F, to je e, přístup k informacím, e, to byly, e, to byly komentáře, které mě vedly k tomu, že e, jsem si uvědomila, že v Dánsku jsme konstatovali, že mobilní pracovníci nedisponují nezbytnými dokumenty a doklady, které jim dávají možnost nechat se ošetřit v nemocnici někdo, kdo spadne z lešení, a to se už také stalo, byl ve velice obtížné situaci, eh, byly tam obrovské náklady na zdravotní ošetření a daná osoba neměla k dispozici doklad A1, doklad, který stanovuje, že odpovědnou osobou je zaměstnavatel. Tato osoba, která měla tento úraz, to nevěděla. To by tady mělo být eh, začleněno tak, aby každý mobilní pracovník měl nárok na ošetření v nemocnicích. Pan Tomas Mann. Děkuji. Děkuji za toto vysvětlení. Já jsem byl na výboru Ekon, kde jsme vlastně vystupovali k podobné otázce. Já jsem se chtěl vyjádřit k 104 než minulý rok, když jsme eh, toto vyjednávali, tak jsme si kladli otázku, co se stane, až bude trh naprosto uvolněn od 1. ledna. Já jsem tehdy žádala, aby komise učinila studii. Chtěl bych vědět, jak se k tomu staví zpravodaj, tedy ohledně této 104 tohoto návrhu. Neviděl jsem tam kompromis. Jaký dopad můžeme očekávat na trhu práce? Měli jsme v Německu přechodné období, teď už v Německu není možnost toto přechodné období prodloužit, což je dobré. My jsme měli dobrou zkušenost s touto záležitostí a někteří, kteří měli obavy eh, z tohoto pohybu pracovníků, tak eh, nyní zjistili, že v Německu potřebujeme mnoho pracovníků na trhu práce, potřebujeme také mladé lidi, kterým bychom poskytli vzdělávání, takže mnoho obav vlastně bylo takto smeteno. A kladu si otázku, zda by nebylo smysluplné eh, mít studii komise, například do října 2012. Zpravodaj řekl, že to není zapotřebí. Já si myslím, že by bylo vhodné, abychom definovali naše očekávání a pak to poměřili s tím, co se tady skutečně stalo. Nejde tady o to, abychom pořídili studii samoučelně, ale bylo by dobré tedy prognózu konfrontovat s realitou, tak, abychom mohli vydat určitý signál. To znamená eh, říci, že je dobré regulovat eh, volný pohyb pracovníků, ale ne příliš eh, izolovat tuto otázku. A proto si myslím, že by bylo vhodné disponovat touto studií, kterou by mohla realizovat komise. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do diskuze? Předtím, než dáme opět slovo panu zpravodaji, já jsem se neúčastnila ani vyjednávání, ani vypracování eh, pozměňovacích návrhů, ale řekla bych, že na základě toho, co se děje v rámci Evropské unie a hrozeb, které eh, jak si zatěžují šengenský mechanismus, přistupovat k otázce mobility pracovníků, aniž bychom se zmínili o těchto uvedených dimenzích, které mají samozřejmě dopad, který je dosti určující z hlediska mobility pracovníků, eh, vynechávat tedy tyto odkazy mi připadá přece poněkud podivné. Víte, že 15. nebo 16. června o tom budeme hlasovat na našem výboru, takže eh, postupuji tuto reflexi našemu zpravodaji a nechám na něm, aby zvážil, zda eventuálně by nebylo dobré se k tomu vyjádřit, protože eh, říkáme, ano, musí se uznat hlasovací právo eh, pracovníků, vše bude v pořádku, ale zároveň víme, že některé členské státy jsou nuceny uzavírat svoje hranice a e, to i mimo tuto problematiku určité kategorie pracovníků. Takže mm, skutečně tady to vypadá, že e, zatím jsme se nedokázali přizpůsobit této situaci. Já vím, že my reagujeme na sdělení komise, které se zaměřuje na konkrétní problematiku z července minulého roku. Ale to nám nebrání v tom, abychom zohlednili okolnosti, za jakých eh, probíráme tuto tematiku. Pane zpravodaji, máte slovo. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také za nadnesení zásadních otázek. Ehm, já je budu probírat eh, jednu po druhé. Paní Blinkovič měla ještě tady zmínit právo členství v odborech, právo na stávku a tak dále. Pokud hovoříme o e, pracovnících z řad migrantů, já si myslím, že bychom neměli vyčlenovat jedno právo, jednu kategorii práv nad jiné, ale měli bychom spíše hovořit o základních právech obecně aniž bychom zmiňovali například právo na členství v odborové organizaci nebo právo na stávku. Vážím si konstruktivního dialogu, který proběhl s paní Harkinovou. Velice děkuji za její zprávu a také souhlasím s panem Cimerem z hlediska eh, zdravotní péče eh, i s Kristensenem, kde tady eh, skutečně vznikají problémy související se zdravotní péč, péčí o migrující pracovníky. To je v zásadní. A problematika zmíněná eh, kolegou Manem, která se týká eh, příležitostí ke studiu. A myslím si, že by měla proběhnout nová Eh, studie. Eh, protože my už takových studií máme poměrně dost a také jsme nazbírali poměrně velký objem zkušeností a precedentů. A myslím si, že tedy už eh, řadu věcí víme o tom, jaká je situace, když na evropský pracovní trh vstupují migrující pracovníci. Já bych v této souvislosti eh, nabídl příklad Spojeného království, kde došlo k obrovskému eh, k obrovským strachům, obavám eh, z takzvaných polských vln, které takzvaně měly zaplavit britské ostrovy. 300 tisíc pracovníků bylo takto očekáváno v uvozovkách. V Anglii konkrétně ve Spojeném království. Ale co se stalo? Nebylo jich 300 tisíc, nejbrž pouhých 30 tisíc těchto pracovníků a e, i přesto, že ten počet nakonec ještě vzrostl, rozhodně nedos, nespůsobil výsledný počet pracovníků eh, žádný sociální problém. Vyvolal kampaň v tisku, ale rozhodně nespůsobil zásadní problém. Obecně víme, že migrace je pozitivní, eh, pokud je neproblematická, ale problematická bohužel je, a to si musíme přiznat také v souvislosti s tím, kdy, že bychom měli brát v úvahu negativa, negativní efekty, negativní účinky, možná bychom mohli říci nevýhody, ač obsah těchto dvou slov je stejný. Měli bychom si uvědomit, že pokud vznikne nějaký problém s migrací pracovníků, zvláště ze zemí jako Bulharsko, Rumunsko, které eh, se skutečně nemohu dočkat využívání tohoto práva. Je to spíše problém vnímání, problém, který si vykonstruovala extrémní pravice na politickém spektru. Musím říci, že ve svém důsledku tato práva by měla podpořit právo na zákonnou migraci, neměla by omezovat ani by ji neměla spochybňovat. A nakonec, myslím si, paní předsedkyně, vy jste tady zmínila jednu velice důležitou otázku. Jinými slovy, pokud se nemýlím, řekla jste, jak můžeme hovořit o migraci, eh, o zásadách migrace v Evropě, když už eh, se nehovoří o Schengenu, ale když už není Schengen, ale Schengenská dohoda i nadále platí. Na tom se jistě shodneme. A za druhé si nemyslím, že problematika migrace eh, by měla být směšována eh, s politickými úvahami. Eh, zaznamenal jsem, že jedna či jiná vláda Evropě již hrozí tím, že podnikne opatření zaměřená na eh, pohyb pracovníků. Já už jsem to téma zmínil v diskusi s komisí. A že by taková eh, akce Eh, nebyla v souladu s evropským právem a měla by být pozastavena. Děkuji mnohokrát za tuto rozsáhlou odpověď. Budeme tedy hlasovat o těchto kompromisech během příštího zasedání, to znamená 15. a 16. června, pravděpodobně 16. června, podle našich obvyklých postupů a do té doby Do té doby se budeme moci podívat také na stanoviska výboru Libe a výboru pro ženy. Tím jsme tedy dokončili program dnešního odpoledne a sejdeme se na našem zasedání zítra ráno v 9 hodin.